do 14. podle odstavce 3, od, článek 3, výbor Jury na svém jednání 10. října 2011 ověřil pověřovací listiny a potvrdil platnost mandátu Andrease Nojnyho od 9. července 2011, Filip Debaka o 7. září 2011, Aut Slustro od 11. září 2011 a Michal Gustafsson od 22. září 2011. Tudíž navrhuji, abychom potvrdili platnost těchto mandátů. Má někdo připomínky? Nezdá se, že by tomu tak bylo. Tudíž platnost mandátu poslanců a poslankyň byla potvrzena a vítáme naše nové kolegy.